Uh, colleagues, can we, um, can... Vážení kolegové, prosím, abyste zaujali místa, abychom mohli začít pracovat podle našeho dnešního programu. Good. Well, good morning. Good afternoon. Eh, dobré odpoledne. Laura Comey, eh, místo předsedkyně, bude předsedat, až budeme projednávat eh, jednotlivé body našeho dnešního programu. Hned jí eh, předám slovo, ale nejprve několik sdělení. Michel Baně je tady a je mi velkým potěšením, že ho mohu užívat. Je designovaným Eh, komisařem pro služby na vnitřním trhu. Eh, gratulujeme vám, byl jste vždycky velice aktivním členem výboru, takže se velice těšíme, že na budoucích zasedáních budete sedět tady a my se budeme ptát vás. Každopádně je nám velkým potěšením, že vás zde máme. Ještě dva rychlá oznámení. Koordinátoři se sešli na velice konstruktivním zasedání. Existuje celá řada projektů, na kterých pracují koordinátoři a uslyšíte o tom po Vánocích. Konkrétně se to týká několika stanoviscích k zprávám z vlastní iniciativy, které vypracovávají jiné výbory. Teď se jedná o alokaci těchto stanovisek a také budou například eh, úvěry podpory pro malé a střední podniky a to by měla být otázka k ústnímu zodpovězení na plenárním zasedání. Také jsme se dohodli na několika otázkách už předtím. Jedno se týká hazardních her a druhé Ehm, vzájemného uznávání odborných kvalifikací příslušné směrnice a bude se to projednávat ve čtvrtek ráno 17. prosince na příští plenárce ve Štrasburku, takže prosím, abyste se tam dostavili. Znamená to, že jsme bohužel museli opustit plán, abychom měli ještě zasedání se švédským ministrem, kde bychom získali určitou zpětnou vazbu, ale máme pro vás místo toho jinou atrakci, totiž 6.30 a od 6.30 do 8 se sejde na zvláštním zasedání výbor a celý výbor bude být možnost diskutovat s paní profesorkou Mariou Monty, která podniká zvláštní studii pro komisi a týká se to eh, nového um, zahájení práce na vnitřním trhu. A Michel Banier a designovaný komisař a ostatní členové komise tam budou, čili to bude v 6.30 v pondělí a dostanete včas sdělení, abyste se toho mohli zúčastnit. To byla jediná oznámení a teď eh, předám slovo Loře, která bude předsedat po zbytek tohoto zasedání just go to the system. Yeah, okay. grazie mille. Děkuji. Já se musím předem omluvit, eh, pokud eh, špatně vyslovím nějaké jméno. Budu se snažit vyslovovat co nejlépe a neudělat žádnou chybu, ale přesto vás předem prosím, abyste mě opravili, když něco řeknu špatně. Hned na úvod dám slovo zpravodajce paní Tun, která uvede své stanovisko k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy ke zprávě o hodnotící zprávě o vnitřním trhu. Okomentuje tedy pozměňovací návrhy a potom se vyjádří i další. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. No. Děkuji mnohokrát. Je to zpráva, o které jsme hovořili minulé. Obdržela jsem 36 pozměňovacích návrhů a po diskusi bych eh, chtěla říci, že jsme dospěli k dohodě a kompromisům a je mi velmi příjemné, že vám mohu říct, že máme kompromisy ve většině případů. V podstatě máme teď dokument, který už je připraven, aby se o něm hlasovalo se všemi pozměňovacími návrhy, které máte před sebou. Některé pozměňovací návrhy byly staženy po diskusi. Máme tři kompromisní pozměňovací návrhy. Zdá se mi, že mají velice dobrý dopad na ten dokument eh, navržený komisí, protože díky těmto kompromisním návrhům je jasnější a dává nám to také perspektivu zlepšení situace na jednotném trhu. Myslím si, že po té práci, kterou eh, jsme já a stínoví zpravodaji vykonali spolu se všemi ostatními, kdo se toho eh, aktivně zúčastnili a přispěli svými návrhy, pozměvacími návrhy, Máme teď už velice jasné řešení, návrh, jak zlepšit situaci ohledně provádění směrnic v Evropské unii. Jsou tady už i určité zcela konkrétní návrhy, například lepší služba na homepage a fórum vnitřního trhu, přičemž komise to má spolu s naší účastí provádět. Takže eh, máte-li nějaké dotazy, ráda vám je zodpovím. Pokud ne já, tak možná stínový zpravodajové. Ano, děkuji za odvedenou práci a za velmi stručný příspěvek. Já teď dám slovo stínovým zpravodajům a dám slovo, ještě jednou se omlouvám, a za výslovnost konok, kunok. Omlouvám se, příště se pokusím být přesnější. Děkuji. Ze všeho nejdříve děkuji zpravodajce a jejímu týmu za jejich práci protože spolupráce se stínovými zpravodaji byla velmi účinná a efektivní. Jak jste si mohli všimnout, předložil jsem několik pozměňovacích návrhů, které se točí kolem tří hlavních myšlenek. Za prvé potřeba přijmout v rámci realizace tabulky vnitřního trhu kvalitativnější přístup, který by umožnil identifikovat eh, příčiny nedostatku v transpozici. Za druhé, tato tabulka by neměla být pouze nástroj, který by měl umožnit vyvíjet tlak na členské státy, ale především by to měl být nástroj, který by nám měl umožnit lépe pochopit problémy členských států v rámci procesu transpozice směrnic. My všichni víme, že nedostatky v transpozici mohou být někdy způsobeny ne špatnou vůli ze strany členských států, ale špatnou kvalitou evropské legislativy, která se má transponovat. Za třetí, potřeba vyvinout větší úsilí v průběhu celého období pro transpozici, aby se zabránilo riziku špatné nebo nedokonalé transpozice, musí se především posílit dialog a výměna informací mezi komisí a členskými státy. Vím, že paní Tun se mnou souhlasí v těchto jednotlivých bodech a jsem tomu velmi rád. Pokud je o pozměňovací návrhy předložené jinými členy výboru IMCO, tak jediný problematický je Devatenáctka pana Harbora. Jedná se o to, že se zde hovoří, že to není dobrý, dobrý rámec pro to, abychom mohli diskutovat o této otázce. Já si myslím, že bychom o tom mohli diskutovat a najít řešení. Děkuji. A teď bych dala slovo stínovému zpravodaji panu Harborovi. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že já jsem vlastně předložil většinu pozměňovacích návrhů uh, za naší skupinu. Chtěl bych se k některým vyjádřit. Konkrétně jsem se chtěl zabývat pozměňovacím návrhem, který jsem já předložil a týká se to testu vnitřního trhu, to je číslo 19. Není to nové, a zajímavé na tom je, že vlastně už eh, o tom hlasoval náš výbor i za minulého období. A také to byla taková představa, která byla už schválena i komisí, eh, kterou přijala eh, v jedné ze svých mnoha studií o budoucnosti vnitřního trhu, protože částečně se jedná například o to, že existuje mnoho návrhů, které přicházejí z jiných částí komise a možná, že mají dobrý dopad, dejme tomu, na ekologické záležitosti, ale často často vedou ke zbytečnému tříštění vnitřního trhu. A určité změny eh, by způsobily, že by byly daleko přátelštější vůči vnitřního trhu, aniž by se nějak eh, zmírnil eh, jejich vlastní cíl, který je třeba právě řešit ekologické otázky. A to je důležité. Je velice důležité totiž, abychom tady utržovali základní zásady smlouvy, které se týkají vnitřního trhu. Týká se to lepšího regulování regulování, eh, směrnice o lepším regulování a to bychom měli určitě podpořit. Nepochybně to náš výbor udělá. A ještě bych vás rád upozornil na to, co vyplývá z diskuse, kterou jsme měli s Catherine Day, eh, generální sekretářkou komise. Byli tam eh, někteří členové byra a koordinátoři. Totiž Jedná se o analýzu celého řadu případů, které se týkaly porušování konkrétní legislativy o jednotném trhu. Myslím si, že to jsou velice důležité ukazatele, které eh, části zákonů dělají problémy, významné problémy, buď při eh, provádění členskými státy, nebo prostě je to nejisté, protože je to moc složité. A myslím si, že eh, bychom měli právě rozumně používat tuto hodnotící zprávu, abychom na základě takovýchto ukazatelů získávali představu o tom, kam bychom měli jít s vnitřním trhem dál. Na tohle jsem chtěl hlavně poukázat 2020 a chtěl bych paní Tuin poděkovat za to, jak konstruktivně jsme spolupracovali a myslím si, že v zásadě ona se dívá příznivě na většinu mých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Grazie mille. Děkuji. A teď dám slovo doktorce Rühle k této otázce. Děkuji pěkně. Já vítám pozměňovací návrh 28, ten považuji za velice dobrý, protože ty, eh, ty spory ohledně eh, nedržování určitých eh, práv jsou velice důležité a já se vždycky dívám na tu hodnotící zprávu a sleduji, kde jsou problémy a proto je také smysluplné, aby to tam všechno bylo. Mám ještě, mám ovšem jedný postoj k návrhu číslo 19, dnes vstupuje, do, vstupuje v platnost eh, Lisabonská smlouva a ten vnitřní trh má jak sociální, tak ekologické cíle. A ta formulace v pozměňovacím návrhu 19 je podle mě příliš jednoznačná, jednostranná, pardon, jednostranná a nesouhlasím s ní. Já mám problém s, také s pozměňovacím návrhem 1. Já mám na starosti otázku ku eh, ve obstarávání veřejných zakázek a pokud to tam teď čtu, eh, zboží za nejnižší eh, cenu, tak s tím nesouhlasím. Musí to být samozřejmě i musí tam být zohledněná kvalita, takže nesouhlasím pouze s tím ekonomickým aspektem. Ale... Děkuji. A předávám slovo doktoru Lockhardovi. Je tady? Sì, sì, Sorry? Ja, tak, øh, formand. Øh, jeg har to ændringsforslag, som jeg vil præsentere kort. Já bych se rád vyjádřil ke dvěma návrhům, které bych vám rád představil je to čtyři A. Myslím, že bychom měli se k tomuto vyjádřit na úrovni pracovních eh, skupin. To je něco, co vyplývá z našich diskusí a my bychom eh, chtěli, aby nějaké klastry pracovní skupiny na tom pracovaly. A je tady ještě dodatečný pozměňovací návrh číslo 22. Já bych eh, přivítal takovou čtivější eh, verzi té hodnotící zprávy. A zde se hovoří o tiskové zprávě, eh, která by měla být vydána eh, ve stejnou dobu jako ta hodnotící zpráva. Tady vyzývá komisi, aby předložila čtivější shrnutí hodnotící zprávy o vnitřním trhu. Hence pressure on the member states to ensure correct and timely transposition of directives. Det er mit andet ændringsforslag. Takže to je můj druhý pozměňovací návrh. A smyslem samozřejmě je eh, zaujmout eh, touto hodnotící zprávou, protože to je dokument, eh, který představuje vynikající nástroj Eh, jež bude tlačit ministerstva a úřady k tomu, aby transponovali směrnici správným způsobem. Ne, aby tu hodnotící zprávu nosili pouze ve svých eh, taškách a kufřících, ale snad se podle toho také zachovají. Také bych eh, poděkoval, tak bych rád poděkoval paní Tun za její spolupráci. Děkuji. A nyní předávám slovo Trianta Pilesovi. Je tady. Není? Není, dobře. Takže přistoupíme k dalším poslancům, kteří by si chtěli vzít slovo. Doktorka Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Děkuji pěkně. Děkuji také zpravodajce a stínovým zpravodajům. Já jsem to sledovala a ta spolupráce byla vysoce pozitivní a dobrá. Já jsem se podívala ještě na ten pozměňovací návrh 1, tak alespoň jak je ta e, německá verze, s tou nemohu souhlasit, také se mi nelíbí. E, to znění je tam pravděpodobně chyba v překladu, takže se musíme postarat o správný překlad. Originálním textem, nebo platným textem, o kterém budeme hlasovat, je francouzský text, takže my neříváme, ne, nebudeme říkat, že se e, tady budou, že se budeme snažit, aby měl spotřebitel možnost eh, zakoupit nejlevnější zboží, ale aby tam bylo také vedeno, že to zboží má mít příslušnou kvalitu. Je tam tedy chyba v překladu, to je nepochybné. Já jsem se ale přihlásila kvůli pozměňovacímu návrhu číslo 19. Eh, s ním nemůže naše politická skupina souhlasit ve smlouvách o Evropské unii se nehoří pouze o konkurenci, o férové spolupráci, o, o férové konkurenci, ale hovoří se také o tom, že sociální prvky mají také svou důležitost a právě proto jsme proti tomu, abychom se uh, dohodovali o vnitřním trhu, pokud by nebyly aspektovány sociální aspekty, pokud by tedy nebyly v tomto textu eh, obsaženy. My jsme také nehlasovali během minulého období parlamentu. Za svoji frakci bych zcela jasně chtěla říct, tak jak jsme o tom dneska hovořili, že pokud tento návrh bude přijat eh, většinou, tak eh, nemůžeme eh, hlasovat pro ten eh, celý text. Nemůžeme totiž souhlasit s tím, že první musí být člověk a teprve potom ekonomika, ne naopak. Grazie mille. Děkuji nyní dávám slovo Pupakisovi. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντόν για την πολύ καλή δουλειά της, να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Děkuji. Rád bych poděkoval zpravodajce za dobrou práci a také děkuji za to, že přijala můj pozměňovací návrh. Hodnotící zpráva o vnitřním trhu je opravdu eh, důležitá k tomu, abychom eh, dosáhli fungujícího vnitřního trhu. A já jsem předložil návrh o užší spolupráci s úřady a národními eh, partnery. Informační sítě jsou pro spotřebitele také významné. Členské státy musí přirozeně provádět eh, směrnice a je zde zapotřebí eh, kvalitního dialogu mezi národními parlamenty a námi. A to všechno bude mít eh, ve výsledku eh, dobrou legislativu a naše zkušenost se Solvitem by nám měla pomoci při koncipování naší další politiky. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Ongaku. Ano? Rád bych jen navrhl jeden ústní pozměňovací návrh eh, vzhledem k reakci mé kolegyně. Samozřejmě, i když překlad není možná úplně dobrý, tak aby se odstranila veškerá, veškerá nejednoznačnost, tak navrhuji, aby se vypustil ten poslední termín z té věty, která působí problémy. To znamená, cituji, Měli bychom napsat, aby občané byli schopni získat kvalitní zboží a služby. Takže bychom vlastně odstranili to za nejnižší možnou cenu, za nejnižší ceny, protože já nejsem eh, žádným eh, příznivcem loukostového modelu, takže abychom odstranili veškeré nejasnosti, tak bychom se zaměřili na kvalitní zboží a služby a vypustili bychom ty nejnižší ceny. Děkuji. A teď předám slovo komisi, paní Mork. Yes, thanks very much, Chairman. Uh, the Commission, we, we uh, Děkuji, pane, paní předsedkyně. Jak už jsme říkali, my jako komise velice vítáme zprávu paní Týn a skutečně to byla vynikající spolupráce. Ohledně pozměňovacích návrhů většinou je vítáme, máme několik ale drobných problémů. Já bych některé jenom stručně zmínil. První je pozměňovací návrh 2 kde se říká, že zveřejnění hodnotící zprávy může na pomoci omezit nedostatky v provádění předpisů. My si myslíme, že to opravdu pomáhá eh, omezení nedostatku a myslíme si, že by se to mělo jasně říci, že tady je důležitý takový vzájemný jaksi tlak a transparentnost. Eh, to může být velice efektivní, aby se vyřešily určité problémy členských států a opravdu máme eh, mnoho důkazů, důkazů, že zveři- hodnotící zprávy tyto nedostatky odstraňují. Pak číslo 17, poznací návrh 17, tady se říká, že hodnotící zpráva o vnitřním trhu a hodnotící zpráva o spotřebitelském trhu by se měly vydávat eh, vlastně ze stejnou, stejně často zároveň. Nejsme proti tomu, ovšem ta o vnitřním trhu se vydává dvakrát ročně, hodnotící zpráva o spotřebitelském trhu jenom jednou. Pokud bychom mohli i tu o spotřebitelském trhu vydávat dvakrát, pak by to bylo v pořádku, ale my bychom chtěli hlavně tady podechat eh, tlak na členské státy, aby hodnotící zpráva o vnitřním trhu vycházela dvakrát. 21. My se na to díváme tak, že do jisté míry samozřejmě se to překrývá s tím, co dáváme vždycky do publikovaného eh, roční zprávy a samozřejmě, že hovoříme i v té výroční zprávě o provádění. Ovšem, ta se týká nejen vnitřního trhu, ale celé řady činností komise. Je to eh, další eh, oblast, nejenom vnitřní trh. Je tady celá řada věcí, které se netýkají toho, o čem se hovoří v hodnotící zprávě o vnitřním trhu. A vznikl by vlastně dojem, že se tady značně překrývá eh, roční přeskum komise s ehm, hodnotící zprávou, ale ono tomu tak není. 22. Rád bych jenom vás informoval, pane Lockengarde, že vydáváme opravdu vždycky spolu s hodnotící zprávou i zprávu pro tisk. Snažíme se, aby byla co možná nejčtivější. A snad by bylo dobré, E, také zmínit lingvistické verze. Budeme se tím zabývat v příštím roce, abychom zjistili, zda bychom to mohli vydávat nejenom v angličtině, ale třeba i v dalších jazycích. To by mohlo být dobré. A tu tiskovou zprávu to tak opravdu vždycky děláme. Pak pozměňovací návrh číslo 26. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby parlament se shodl na tom, že se bude hovořit také o doporučení eh, z roku 2006 o provádění, že tam je celý seznam toho, co se má dělat, aby to bylo správné, nejlepší praxe. Nechceme jenom na ně znovu upozornit, ale hlavně na to, zda je také členské státy opravdu používají. Hodnotící zprávy jsme používali k tomu, abychom toto poměřovali v minulosti a mohli bychom to dělat i v budoucnosti. Pak 23, pozměňovací návrh 23. 33, pardon, k tomu bych řekl tolik. Eh, tady ten nástroj na, o pomoc, eh, kterém se hovoří ve směrnici o službách a jeden eh, styční kontaktní bod a tady se prostě jedná o různé úlohy a různé informace je třeba poskytovat v každém případě podnikům. Je jasné, že eh, i Europe Business, i eh, ty eh, jednotné kontaktní body jsou důležité, ale Europe Business například jsou dobrovolné a Europe Network to má vlastně e, komise vést k tomu, aby to zřídili členské státy. A nemělo by vzniknout, e, e, neměl, nemělo by vzniknout představa, že se toto nějak zbytečně překrývá. Naopak, oni se vzájemně doplňují, tak aby to nebylo náhodou zavádějící. Pak poznáte na 36, týká se to střediska Solvit a výzvy, aby toto středisko bylo ještě lépe vidět, viditelnější. Hlavně se to týká podniků, protože e, v roce 2009 občané to hodně používají, ale zatím ještě ne podniky. Takže ta viditelnost, viditelňování je důležité. Otázka je, e, pro koho je to výzva, pro komisi nebo pro členské státy. My si myslíme, že je to spíše úkol pro členské státy než pro komisi. Neznamená to, že my bychom také neměli intenzifikovat úsilí. Ovšem členské státy jsou nejblíže k občanům občanům i podnikům. A právě oni musí řešit tuto výzvu. A e, myslíme si, že by bylo užitečné, aby se tato skutečnost obrazila i v pozměňovacím návrhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď dám slovo paní Gebhardt. Já jsem e, na základě tady toho výroku ohledně Sovětu rozhodla přihlásit se ke slovu. Já to takto nemohu akceptovat. Je pravdou, že Solvit musí nabízet členské státy a je to služba členských států. Ovšem, já si myslím, že bychom s tímto pozměňovacím návrhem měli souhlasit, protože v rozpočtu EU máme jednu položku, jednu kapitolu, v rámci níž se poskytují prostředky na propagaci Solvitu, na informační kampaň v členských státech. A já jsem tu kampaň zatím nikde neviděla. A při diskusích rozpočtu a při ověřování roku 2008 eh, vidím, že velice málo těchto prostředků bylo eh, použito. Já si myslím, že Evropská komise je proti tomuto, proti tému, této eh, kapitole a myslím si, že eh, je tady eh, jaksi činnost proti rozhodnutí parlamentu, proti tomu, na čem my jsme se dohodli. Ok, grazie mille. Jo. Děkuji. A teď dám slovo zpravodajce paní Tun. Um, <clears throat> amendment first. Nejprve pozměňovací návrh týkající se nejnižší ceny. To byl uh, ústní pozměňovací návrh. Nevím, jestli jsem to úplně dobře zachytila. Měli bychom přihlížet k návrhu našeho kolegy. Uh, Hong Hong Vietnam to je eventuálně také řešení. Máte to před sebou, ano, to je první pozměňovací návrh. Kdybychom odstranili druhou část věty, mohou si obstarat vysoce kvalitní zboží a služby a vytvářet, podniky mohou vytvářet nové pracovní místa. Co na to řeknou liberálové? Myslím si, že takhle to bylo navrženo v ústním pozměvací návrhu, abychom odstranili druhou část té věty. Takhle to bylo navrženo. Možná máme rozdílné stanovisko. Paní Gebhardt. My jsme navrhovali eh, škrtnout tři slova v německé verzi, ne větu. Ta slova zu nächsten Preisen, čili za nejnižší ceny. Pouze tato tři slova. Paní Tun. That would be the oral amendment, I understand. Já jsem tedy takto pochopila ústní pozměvací návrh. Pak eh, jsem eh, vyslechla vaši velice zajímavou diskusi, za kterou vám velice děkuji. Pozměňovací návrh 19, ovšem pan Malcolm, tady akorát, Malcolm Harbour tady není, takže se k tomu vrátíme později, protože on ho ponechává, nestahl ho. Pokud jsem slyšela, parlament to již navrhl eh, za předchozího volebního období. A domnívám se, že test vnitřního trhu je věc užitečná pro jeho další rozvoj, takže já bych měla tendenci to tady nechat. Pak se hovořilo o pozněvacím návrhu 26. Zda to znamená, že by komise měla identifikovat nejlepší praxe, to se může udělat písemně nebo ústně nebo prostřednictvím výměny nejlepších praxí. My vždycky můžeme prostě zjistit, stanovit nebo analyzovat tuto věc eh, do hloubky. A, zjistí, a jestliže zjistíme nebo zjišťujeme, že prostě eh, to není dostatečně zjišťováno, pak si myslím, že je trošku nedorozumění, když říkáte, kde je ten pán. Omlouvám se když vlastně vyzýváte členské státy, když říkáte, že to není zodpovědnost komise, ale členských států. Samozřejmě že mnoho typů zodpovědnosti se vztahuje na členské státy, ale právě proto navrhuji fórum o vnitřním trhu, protože v tomto případě je na komisi, aby motivovala členské státy, aby koordinovala práci, aby poskytovala více informací, aby organizovala různá fóra a debaty. Vys pozměvací návrh 33, který se týká velmi jasně eh, stanoveného sou, eh, souboru informací, které máme, homepage různých domovských stránek. A myslím si, že by to komise měla vidět jakožto návrh, aby se zlepšila informační platforma a vůbec informační akce. Podívejte se na občana. Občan potřebuje vysoce transparentní soubor informací a s tím asi budeme všichni souhlasit. Ať již to bude prostřednictvím Europe Single Market Assistance Service, tedy té asistenční služby pro eh, vnitřní trh. Zkrátka dá se dělá hodně a proto bych tento pozměňovací návrh ponechala bez změny. To tež se týká i posledního pozměňovacího návrhu pokud bychom eh, vyškrtli ta tři slova, to byl ten ústní pozměňovací návrh a týká se to pozměňovacího návrhu číslo jedna. E, pak to by snad šlo, ale zatím ještě nemáme schodu o 19. pozměňovacím návrhu, ale jinak už je to v podstatě připravené k hlasování zítra samozřejmě. Ano, máte správnou, ano, máte správnou informaci. Já bych se ráda zeptala komise, zda se chce ještě k této věci vyjádřit anebo zda si myslí, že už to není potřeba a můžeme pokračovat v další práci. Um, Možná velice stručně. To není otázka eh, z naší strany, že bychom se zbavili odpovědnosti ohledně propagace solvitu. Já si myslím, že bychom se teď mohli obrátit jak na komisi, tak na se státy. Solvit byl a je pro nás prioritou. Je to pragmatická otázka. Regionální a místní úřady, které jsou nejblíže firmám a občanům a vědí nejvíce, eh, jak se k ním dostat, tak ty jsou eh, hlavními aktéry propagace, ale jsme jimi i my. Pokud ovšem chceme, aby to propagace byla efektivní a účinná a chceme, aby byla také eh, trvalejšího charakteru, ne pouze jednorázová, což je nutné k tomu, abychom něčeho dosáhli, tak musíme vyzvat členské státy, aby se také angažovali v této otázce. Dobře, pokud se už někdo další nehlásí o slovo. Ano? Já si myslím, že s tím mohu souhlasit. Eh, můžeme uvést, že eh, za propagaci zodpovídá jak komise, tak členské státy. S tím souhlasíme. I would only call upon the commission not... Já bych eh, pouze chtěla uvést, že to nebylo míněno jako výtka vůči vám. Odvedli jste skvělou práci. Nechceme od vás ještě něco navíc. My schvalujeme to, co jste provedli doposavat, ale vidíme tam ještě potenciál. Je přirozené, že členské státy se musí zapojovat stále víc a víc, což ostatně um, je, je vaše práce. A i my se budeme více angažovat a já pouze pevně věřím, že se nám podaří ten systém dále rozvíjet. Bene, se Dobře, takže pokud už se někdo další nehlásí o slovo, tak eh, opravdu děkuji všem zpravodajům eh, za skvělou práci, kterou odvedli a také za tuto výměnu názorů, která byla velmi užitečná. Připomínám, že hlasovat se bude zítra, takže zítra dopoledne v 10 hodin a hlasovat se bude 1. března na plenárním zasedání, bude se hlasovat i o zprávě o Solvitu a o hodnotící zprávě ohledně eh, spotřebitelského zboží. Takže teď můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, což je zpráva ohledně zabezpečení dodávek zemního plynu. Takže teď bych dala slovo zpravodajce paní Kalniete. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych ráda řekla, že lituji toho, že nemohu mluvit svojí mateřštinou, která je stejně jako angličtina ostatní jazyky velice krásná. Nicméně poradím si s tím, co mám k dispozici. Takže především dovolte, abych uvedla, že návrh nařízení, tak jak byl představen Evropskou komisí, je vynikajícím dokumentem a bylo eh, dobré a příjemné spolupracovat eh, s pracovníky komise. Za druhé bych ráda řekla, že jsem velice ráda, že jsme se dobrali širokého eh, koncenzu mezi politickými skupinami a jsou tady kompromisní pozměňovací návrhy, které podpořili ALDE, EPP a SD. Pokud je o dva pozměňovací návrhy, tak k těm se pozitivně vyjádřili také GUE a ECR. Dále bych ráda uvedla, že ta spolupráce byla, byla vynikající. Hovořím o spolupráci s členy IM, výboru IMCO a také bych ráda vyjádřila své díky sekretariátu a e, jeho asistentům. Ta práce byla opravdu e, vynikající a bylo to to lepší, že to byl vlastně začátek mého působení v Evropském parlamentu. A my jsme se eh, dohodli na eh, definici eh, zákazníků. Potom je tady také zcela jasně definováno, kdo to jsou zákazníci, kteří jsou nejvíce ohroženi a jak, jaké záruky jim můžeme poskytnout. Za třetí je zde rovněž odkaz, no, poznámka o e, solidaritě. A to je důležité v kontextu vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, e, k čemuž došlo dneska. Článek 194 uvádí, že energie, e, že energie je, musí být poskytovaná v duchu solidarity. A my podporujeme všechny nástroje vycházející z trhu, které jsou k dispozici i v krizových situacích. Také jsme zdůraznili zodpovědnost eh, plenárnických podniků, eh, které musí zajišťovat nepředušenou dodávku plynu v eh, krizových situacích. Je zde také zmíněna eh, povinnost eh, a odpovědnost eh, veřejných orgánů, které mají na starosti ochránit odběratele, kteří jsou nejvíce ohroženi. A také se nám podařilo s SD najít společné stanovisko ohledně prevence nadměrných cen. Pokud je o pozměňovací návrh 1, tak zde se jasněji Eh, definují ohrožení zákazníci, včetně domácností a škol. Potom je tady také definice těchto zákazníků eh, napříč Evropskou unii. Eh, do té skupiny ohrožených zákazníků patří určité podskupiny, které musí definovat členské státy samotné a rozdíl mezi chráněnými a ohroženými ohroženými zákazníky, prochází celým textem. Takže tam jsou chráněni včetně ohrožených zákazníků. Pozměňovací návrh číslo 2. Zde se nadále eh, respektuje eh, hodnota, tržní hodnota této komodity a je zde, uzákon, je zde zakotvena povinnost členských států eh, předcházet nadměrným, nadměrné spotřebě plynu v době krize. Členské státy také mají eh, povinnost eh, informovat zákazníky o jejich právech na ochranu během krize a také je tady ustanovení o ceně plynu v krizových situacích a v neposlední řadě návrh číslo čtyři. Zde se umožňuje, aby členské státy eh, požádali o asistenci v době krize. Jaké jsou zásady, eh, na kterých jsme eh, stavili tyto pozměňovací návrhy? Je to především harmonizace dodavatelských standardů eh, v rámci celé EU, zdůraznění úlohy tržních nástrojů při prevenci a zvládání krize. Tržní intervence je pouze eh, tím eh, posledním možným nástrojem, pokud všechny sel, selžou. je tady také posílena zásada solidarity se, zraněnými, se s ohroženými zákazníky a je tady také vyjádřena potřeba solidarity. Chtěla bych poděkovat eh, především panu Treškovskému za to, že eh, připomněl to, že Lisabonská smlouva již vstoupila v platnost a že ta, toto nařízení vstoupí na základě článku 194 této smlouvy. A jak jsem uvedla, komise mm, eh, má zvýšenou zodpovědnost při monitorování dodávek plynu. Ještě bych ráda poznamenala, že eh, spousta těchto návrh eh, nespadá do kompetence našeho výboru. A nejlepší by bylo, pokud by tyto návrhy by byly předloženy v, ve výboru ITRE. A tam také projednány. Proto se těším na Eh, diskusi o těchto otázkách ve výboru ITRE. S určitým politováním musím uvést, že některé pozměňovací návrhy eh, neobrážely ducha toho nařízení. Proto jsme museli některé z nich odmítnout. Jaké jsou další kroky pro náš výbor? Eh, je to zítřejší hlasování. Naše práce je téměř skončena a ráda bych se ráda bych poděkovala panu Švábovi, stínovým eh, zpravodajům a především eh, panu Vuterovi van Belegojovi. Děkuji. Děkuji za velmi podrobnou zprávu k jednotlivým bodům. A teď bych dala slovo stínovému zpravodaji Sivěcovi. Pan Sivěc, prosím. Děkuji bardzo. Eh, Je taký moment, který... Zítra přijde čas na hlasování o pozměňovacích návrzích po poměrně dlouhé a intenzivní diskusi. Chci s uspokojením říci, že tato práce, byť jsme k tomu přistupovali poměrně z různých hledisek, skončila eh, poměrně precizním formulováním toho, jak eh, si my to představujeme, co to znamená ochrana zájmu spotřebitele v této konkrétní situaci. Když hovoříme o dodávkách energie, o dodávkách eh, konkrétního nosiče energie, kterým je zemní plyn. To je velmi složitá záležitost a mnohokrát tady zaznělo, že různé výbory se k tomu budou vyjadřovat. Mám pod dojem, že kdybychom položili velice banální otázku, co to znamená zabezpečení bezpečnost eh, dodávek plynu z hlediska ochrany práv spotřebitele, pak bychom to mohli jako odpověď sformulovat eh, ve dvou bodech. Za prvé, konečný uživatel musí skutečně určitě dostat plyn a za druhé, že by neměl být při té příležitosti nějak podveden, co se týče cen a jiných okolností spojených s dodávkou v souvislosti s tím priority, s nimiž my, naše politická skupina, jsme přistoupili k této diskusi, byly dosaženy. Zejména pak eh, formulace, které zaručují, které popisují, eh, kdo to jsou chránění odběratele. Ale eh, my to formulujeme tak, že hovoříme o těch, kteří jsou nejvíce chráněni, ale zase nároveň by to neměl být nekonečný seznam, aby se to celé nerozplynulo, aby nebylo pak úplně jasné, jakou tím myslíme, koho máme chránit. A za druhé, aby nebylo nedorozumění, co se týče ochrany cen, konkrétně cen, za které se dodával plyn před krizí. Má politická skupina eh, z tohoto důvodu bude podporovat těch pět eh, kompromisních návrhů zítra, až dojde na hlasování. Rád bych dodal jenom ještě slovíčko eh, Kromě těch eh, zásadních eh, důležitých pozměňovacích návrhů máme ještě několik eh, méně nápadných, méně kontroverzních, ale jedná se o to, když myslíme na energetickou politiku, která se týká tohoto konkrétního usnesení, pak bychom měli také lépe pochopit, co to znamená slovo solidarita. Měli bychom to chápat jako vzájemnou pomoc, vzájemné poskytování služeb. A můžeme upřímně říci, že v oblasti energetické spolupráce členské státy Evropské unie jsou teprve na úplném počátku. Zatím se teprve bavíme o tom, jak technicky se vzájemně zajistit eh, v situaci, kdy dodejde k ohrožení. A jsem naprosto přesvědčen, že náš výbor, výbor pro vnitřní trh a ochranu zájmu spotřebitele v tomto směru už vykonala poměrně konkrétní dobrou práci. Chtěl bych poděkovat paní poslankyni, eh, zpravodajce i ostatním skupinám, jejich zpravodajům a chtěl bych poděkovat také administrativním pracovníkům, protože ti přejali velice eh, těžký úkol, že totiž ty naše vynikající moudré nápady nějak museli sformulovat na papír a to není vždycky tak jednoduché. Děkuji. No, Děkuji, teď bych podala slovo panu Mandelsonovi, který je stínovým zpravodajem zpravodajem k této zprávě. Thank you very much, dear. Um... Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Samozřejmě děkuji paní Kalniete za spolupráci a za všechny pozměňovací návrhy. My jsme předložili devět návrhů a došlo k určitému nedorozumění. Pokud šlo o zapojení tohoto výboru, a my už jsme o tom diskutovali, budeme hlasovat zítra a já si ale myslím, že mé pozměňovací návrhy se opravdu týkají eh, vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Například pokud jde o provádění směrnice o dodávkách plynu, tak myslím si, že to je v zájmu spotřebitelů, pokud hovoříme o propojení s evropským regulátorem, tak jde o zlepšení vnitřního trhu. Ty sítě nejsou propojené, proto je dost těžké projevit solidaritu vůči ostatním spotřebitelům, poněvadž nejsou zasíťováni nebo nejsou propojeni. Takže já si myslím, že kromě vnitřního trhu je to také v zájmu spotřebitelů. Já doufám, že eh, budeme moci pořit návrh 9, 13, 43 a 63. Eh, to odůvodnění eh, se nějak ztratila, nevím proč, snad je budeme moci dodat zítra, protože z nich pochopíme, proč tyto pozměňovací návrhy jsou tak významné. Pokud budeme někomu vysvětlovat, proč, je, proč vedou ke zlepšení optimalizaci vnitřního trhu. Na jedné straně je lepší fungování vnitřního trhu a na druhé straně Eh, pokud tento trh dobře funguje, tak eh, je tady vstupuje do hry zájem spotřebitele a solidarita. Je nám zapotřebí integrované sítě po celé Evropě. My jsme to chtěli zakomponovat do směrnice o dodávkách plynu, ale většina členských států neprovedla tuto směrnici do svých národních eh, právních systémů. To znamená, že nemůžeme pokračovat na základě této Eh, této směrnice o tak, tak to s touto směrnicí se nedostaneme dál, kvůli tomu, že to není v té směrnici o dodávkách plynu. Až toto nařízení vstoupí v platnost, tak směrnice o dodávkách plynu bude již také eh, používána v členských státech. Ovšem v současné době členské státy se některak nesnaží na provedení této, této směrnice. A v neposlední řadě bych rád řekl, že nemohu podpořit kompromisní pozměňovací návrh, který eh, předložila eh, paní navrhatelka Sandra Kalněte. Myslím si, že můžeme tady dát signál tomu vedoucímu výboru, příslušnému výboru, pardon. Oni většinou nedají, nedávají uh, rady ostatním výborům a já si myslím, že přesvědčíme o tom, že opravdu se tady jedná o zájmy vnitřního trhu a spotřebitelů. Takže doufám, že se eh, podaří navrhovatelce přesvědčit naše kolegy ve výboru ITRE. Tolik z mé strany, děkuji. Děkuji, pane Mandelsonovi. A nyní dám slovo paní Lulem, která je stínovou zpravodajkou. Náš stínový zpravodaj eh, tady není, takže se eh, vzdávám slova, už je také pozdě, pokud je o pořad našeho jednání. Dobře, takže se nechcete vzít slovo. Dobře. Takže teď předáme slovo panu Pilidesovi. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προθυμία της να συζητήσει μαζί μας. Chtěl bych, eh, chtěl, chtěl bych poděkovat eh, paní Navardlece, která eh, s námi tuto otázku velice intenzivně projednávala a byli jsme schopni se dohodnout. Eh, některé pozměňovací návrhy byly vzaty v úvahu. Pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy, tak ty také eh, podpoříme. Ovšem některé nejsou pro nás přijatelné. Eh, to odmítnutí vychází ze dvou bodů. Chceme totiž, aby členské státy brali ohled na ohrožené spotřebitele. Jedná se především o, spořit, o spotřebitele v určitých státech a právě proto eh, je eh, to rozhodnutí velice důležité, především pokud je o dodávky plynu, pokud je o opatření v období krize. Tato opatření by měla být koncipována tak, aby byla schopna reagovat na danou krizi. Účinnost a podpora spotřebitelů, účinná podpora spotřebitelů je pro nás rozhodující. V dalších pozměňovacích návrzích, které jsme předložili, se hovoří o tom, že příslušné orgány, regulační orgány, by měly být na straně států a by měl být v těch jednotlivých členských státech. Eh, jinak by to negativně ovlivnilo eh, funkčnost celého systému. Pak jsou tady také návrhy, které se týkají eh, zastupování hospodářských zájmů členských států. Tady by neměla mít v fozovkách nadvládu Unie. Myslím, že je potřeba o této kompetenci hovořit s národními parlamenty a tady by komise neměla zasahovat. Na závěr bych rád řekl, že smyslem našich pozměňovacích návrhů bylo zajistit, aby opatření, která budou přijímána v období krize, eh, by měla obrážet potřeby spotřebitelů v, v době krize. Grazie mille, Ale. Děkuji. Teď už se nikdo jiný nehlásí o slovo a proto předám slovo komisi panu Binuovi, prosím. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Nejprve chci poblahopřát eh, paní zpravodajce za obrovskou práci, kterou si to vyžádalo, aby se dospělo k významným pozměňovacím návrhům a vyřešili těžké otázky. A jedna z nejobtížnějších záležitostí v tomto návrhu nařízení zcela zjevně je pojem chráněného spotřebitele nebo odběratele. A já velice vítám rozpravu k této věci i to, že je zahrnut pojem zranitelného odběratele mezi chráněné odběratele. To je určitě užitečné doplnění. A myslím si, že je to také v souladu se zájmem, který tento výbor má na ochraně spotřebitelů. Evidentně je všestraná podpora kompromisních pozměňovacích návrhů, ale pravděpodobně bych eh, měl přece jenom varovat eh, eh, ohledně problémů spojených s cenovými signály v souladu s tím, jak funguje vnitřní trh. Je zcela jasné, že při krizi bude nedostatek plynu a na to zareagují ceny, na tento nedostatek. To je prostě otázka nabídky a poptávky. A pokud tedy členský stát nebo pokud příslušné orgány by si to přáli nějak upravit, nějak reagovat, tak eh, by vlastně eh, rychle eh, způsobili, že by přestal pořádně fungovat vnitřní trh a přestal by proudit také plyn do těch regionů, kde by to bylo třeba. Takže to je důležité si uvědomit. Některé poznávací návrhy, které směřují ke kontrole cen, jsou opravdu velice obtížné a řekl bych přímo nebezpečné protože my si myslíme, že dobře fungující vnitřní trh, což samozřejmě předpokládá veškerou potřebnou infrastrukturu, a tady je ještě hodně co říci ohledně potřeb infrastruktury, je nejlepší eh, zárukou pro zabezpečení dodávek, tedy dobře fungující vnitřní trh, je tou nejlepší záruš, zárukou. My vycházíme z toho, že jestliže v části Evropské unie dojde ke krizi, pak v jiných částech Evropské eh, unie bude dost plynu, aby mohli pomoci tam, kde by to potřebovali. A takhle má fungovat vnitřní trh. A my se také snažíme, a to je také filozofie tohoto nařízení, aby tento vnitřní trh mohl co nejdéle fungovat. A teprve v úplně extrémním případě by se mohla podniknout opatření směřující vlastně proti vnitřnímu trhu. A samozřejmě cena je takovým opatřením. A mohu vám říci, že když došlo v lednu k plynové krizi, samozřejmě, že na to do jisté míry zareagovaly ceny nárůstem vstouply ceny plynu, čili trh reagoval na poptávku po plynu v celé řadě oblastí. Hlavně se to týkalo východnějších zemí. Čili to bylo zcela logické, že došlo k tomuto nárůstu cen. A pokud se to stane na omezenou dobu, a když se také podíváte na to, jak to vypadá každoročně, pak eh, samozřejmě by se mohlo ukázat, že ten dopad je v podstatě zanedbatelný. Takže zahrávat si eh, scénou je hra nebezpečná. Pokud chcete, aby vnitřní trh mohl hrát svoji úlohu pro zabezpečení dodávek, čili mám své výhrady k pozměňovacím návrhům, které něco takového sledují. Navíc máme celá určitě velkou výhradu k pozněvacím návrhům, které by chtěly vytvářet nové kompetence a pravomoce pro instituce, které jsou vytvořeny eh, třetím balíčkem pro vnitřní systém, což je například síť pro eh, operátory a eh, další orgány, které ale nemají žádné rozhodovací pravomoce podle tohoto třetího balíčku pro vnitřní trh. My je vidím, my si myslíme, že to jsou významné dotčené orgány, které musí být v celém eh, procesu konzultovány, ale nemají rozhodovací pravomoci. A to je také důležité zmínit. A konečně pak solidarita. Solidarita to pan Sirik velice dobře řekl. Civik je to vzájemná zodpovědnost eh, členských států. A pan Sivěc a proto si přejeme, aby členské státy, provozovatele přenosových síní, sítí, operátoři i organizace odběratelů, ti všichni musí spolupracovat, aby se nakonec přišlo s nejlepšími opatřeními, aby bylo možné nejlépe řešit rizika, na která se přijde při hodnocení rizik. Čili tady je třeba budovat eh, solidaritu, zabudovat ji do preventivních plánů, nouzových plánů a tady regionální spolupráce je naprosto klíčová. A také v diskusích, které jsme vedli a vedeme eh, s členskými státy, se právě k tomuto prvku přihlíží. A Myslím si, že i parlament poukazuje na nutnost, aby tady byla větší solidarita, která by měla nabít formy regionální spolupráce při vytváření nouzových a preventivních akčních plánů. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. A teď dám slovo paní Kalniete, aby přednesla závěrečné poznámky. I, I didn't listen at that moment. Excuse me, Madam um, Chairperson. So I would like to thank. Uh... Já bych ráda poděkovala za postřehy z eh, úst zástupce komise a ráda bych eh, potrhla eh, to slovíčko nadměrné ceny. To nám to velice zužuje a jak se to Mm, nespadá do té diskuse o tom celkovém cenovém mechanismu. Dále bych také vyjadřila svou lítost nad tím, že e, ne všechny ty pozměňovací návrhy e, se týkají e, pravomoci výboru IMCO. Jak jsem řekla, mm, podívám se na ně a také bych vyzvala členy výboru IMCO, aby je předložili ke zvášení, pokud na nich trvají, aby je předložili ke zvážení později. Pokud je o zabezpečení dodávek plynu, tak to je pouze e, část společné energetické politiky která se právě teď vytváří. Ráda bych připomněla ambice, kterou vyjádřil předseda Evropského parlamentu, který uvádí, že to je právě jedna z úloh tohoto parlamentu, aby podpořil uh, vytvoření ambiciozní společné energetické politiky, aby, aby byla ambicioznější, než je tomu teď. To je mé přání, abychom my všichni společně velice pečlivě sledovali další vývoj, především pokud jde o nová nařízení, eh, která bude předkládat Evropská komise. Děkuji. Perfetto, grazie mille, ringrazio sia lei. Děkuji. Děkuji jak vám, tak i všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli k uzavření tohoto bodu a k vypracování jednotlivých pozměňovacích návrhů. Připomínám, že na výboru se bude hlasovat zítra v 10 hodin 20 minut, takže poté, co proběhne předcházející hlasování a na plenárním zasedání se bude hlasovat až v únoru, jak jsme se dohodli. V této chvíli Předá, nebo přejdeme k poslednímu bodu na pořadu jednání, který se týká poskytování informací spotřebitelům o potravinách. Dám tedy slovo zpravodajce paní Šaldemoze, prosím. Tak for det. Måske skal jeg lige vente til. Děkuji. Eh, snad eh, bych měla jenom okamžíček počkat, aby se všichni v klidu usadili. Pár minut, protože máme náskok, takže... Ja, jeg tror, jeg prøver stille og roligt. Takže zkusíme začít. Myslím si, že už se situace poněkud uklidnila, takže můžeme začít. Děkuji. Tak for det, fru formand. Jeg forsøger... Děkuji, eh, paní předsedkyně. snažím se to zahájit. Ehm, jedná se velice rozsáhlou legislativu a je pravděpodobně užitečné, abychom si připomněli, proč vlastně potřebujeme eh, pracovat na informacích o potravinách a značení potravin, označování potravin. A právě včera eh, se něco stalo, co mě připomnělo, jak je to důležité. Jak je důležité opravdu eh, propracovat dobrou legislativu. Já jsem se zúčastnila diskuse o cukrovce v Evropě. Je 30 milionů občanů v Evropě, kteří eh, trpí diabetem. 325 eh, tisíc osob eh, každý rok umře na diabetes tady v Evropě a tento počet neustále stoupá. Víme také, že zhruba 90 lidí, eh, kteří trpí cukrovkou, mají diabetes typu 2. A diabetes typu 2 eh, je cukrovka, které lze zabránit, kde je možná prevence při aktivním a zdravém způsobu života a stravování. A proto jsme tady. Musíme si uvědomit, že pracujeme vlastně na zákonech týkající se informací o potravinách pro spotřebitele, na základě kterých pak mohou eh, se sami informovaně rozhodovat, když u sebe doma v krámě nakupují. Musíme samozřejmě také přihlížet potravinářskému průmyslu, ale v první řadě musíme brát na zřetel, co je prospěšné těm, kdo budou tyto produkty nakupovat. Já se samozřejmě nesnažím naznačit, že bychom snad mohli zcela vymítit diabetes v Evropě, ale musíme si uvědomit, že naše legislativa může znamenat skutečně důležitý nástroj pro překonání tohoto problému v Evropě. Proto také si musíme dát opravdu na čas, abychom ty zákony pořádně propracovali. E, ještě jsem se také nedávno zúčastnila dnes právě e, rozpravy v výboru pro e, životní prostředí. To je vedoucí výbor a ty mají 210 pozměňovacích návrhů. A Magtevelo právě teď na zemědělském výboru předkládá svoje zprávu a on předložil 83 pozměňovacích návrhů. Já jsem nejskromnější, já jich mám všeho všude jenom 80. Ale Samozřejmě to je ještě předtím, než všichni naši vážení kolegové tady v Evropském eh, eh, parlamentu začali předkládat své pozměňovací návrhy, takže nepochybně se na obzoru rýsuje bitva, ale musíme se hodně snažit, abychom dosáhli dobrého kompromisu. Dovolte mi, abych schrnula některé otázky, které jsem zapracovala do zprávy. Nebudu ovšem zabíhat do podrobností, protože už jste si to nepochybně všichni přečetli. Eh, ráda bych hlavně řekla, že většina pozměňovacích návrhů, které předkládám, jsou pozměňovací návrhy, které už jsme navrhovali, které už byly eh, ve zprávě, která vyšla na jaře. Čili většina mých pozměňovacích návrhů vlastně vychází eh, z toho, o čem již hlasovali většina členů tohoto výboru na jaře. A je důležité, abychom si to uvědomili předtím, než se vrhnete na ty mé pozměňovací návrhy. Já jsem se rozhodla, že se zaměřím na tři oblasti, kde jsem přišla s pozměňovacími návrhy, které se liší od těch jarních. Na jaře jsme jak se vydali en Bianco, a, Biankošek pro přijetí alkoholických nápojů. Ale já chci navrhnout, aby všechny alkoholické nápoje byly také zahrnuty do této směrnice. Vím, že to může být kontroverzní věc, ale myslím si, že je zase na druhé straně důležité, abychom se o tom minimálně bavili protože možná, že e, alkohol lze pokládat za zemědělský produkt, ale na druhé straně má velký dopad na naše zdraví. A snad proto bychom měli poskytnout informace spotřebitelům o tom, co eh, všechny eh, alkoholické nápoje obsahují, včetně piva a vína. Minimálně co se týče eh, energetického obsahu. Minimálně já, jakožto spotřebitelka, bych každopádně stála o takové informace, i když i já si sem tam dám ráda skleničku vína. Pak eh, druhá oblast, eh, která je odlišná od eh, předchozí zprávy, je zase taková horká věc, o které se diskutuje v této právě jsou to takzvaný, je to ten takzvaný semafor, to označení prostřednictvím jakoby eh, eh, barev na semaforu. Hovořili jsme o různých modelech, ale myslím si, že bychom se měli snažit eh, pomoci spotřebitelům, aby se v tom snadno vyznali, aby si ten obsah snadno přečetli. Samozřejmě, že bychom eh, mohli být tedy toto barevné značení, to je ten takzvaný semafor nebo dopravní světla. Ale předkládám to vám, abychom eh, si pohovořili o tom, co se snadno čte a co usnadní eh, spotřebiteli vyznat se ve všech těch číslech, která jsou na, značce, na označení uvedena. Čili já osobně jsem pro takové barevné značení různými barvami. A navíc si myslím, že balení by vždycky mělo obsahovat také informace o celkové energie, kterou obsahuje, o celkovém energetickém obsahu a to by mělo být na přední straně obalu. Komise navrhuje, že tam by měl být jenom celkový energetický obsah příslušného produktu. Já si ale myslím, že by tam by to mělo být vždycky rozdělené v přepočtu na 100 mg nebo 100 eh, ml a že by se to zase mělo dělat v souvislosti s tím barevným značením, protože i nezávislá studie naznačuje, že tohle lidem nejvíce pomůže, aby eh, nejlépe a nejsnáze pochopili, co se tím myslí a pak to má spotřebitel snazší, když eh, tam není jenom text, ale jsou tam čísla, obrázky, barvy, pak se v tom všem snáze orientuje. Pak eh, třetí eh, konkrétní návrh, který bych tady ráda zmínila, spočívá v následujícím. doporučený denní, eh, denní obsah nebo doporučená energetická, energetický obsah, to už by nemělo být vlastně to hlavní zaměření, doporučená denní dávka, to by nemělo... Hm, vlastně eh, to by nemělo být to úplně nejdůležitější. Ale ráda bych také vás požádala, abyste se zamysleli nad tím, zda bychom neměli také hovořit o velikostech balení já bych tady mohla uvést řadu příkladů, ale eh, nebudu to tady zmiňovat. Totiž eh, ono se jedná o toto že některé potraviny jsou balené ve velmi drobných baleních, takže tam to značení může být obtížnější. Měli bychom možná zvážit, že by se ty velikosti balení změnily, tak, aby ty balíčky byly vždycky o něco větší, než jak se to navrhovalo v původním návrhu protože eh, tady budeme vyžadovat eh, značné množství informací, které by pak měly být vždycky uváděny a znamenalo by to zase, že pak písmo by bylo hodně drobné a zase někteří eh, lidé by to pak těžko přečetli. To je tedy jenom taková otevřená otázka, kterou tady nadhazuji. Pak mám ještě dvě poznámky a slibuji, že tím skončím. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. ledna. Pardon, 6. Eh, ledna. Ne, 11. čili je ledna. 11. ledna, praví paní předsedkyně. Omlouvám se. No er er Omlouvám se, asi jsem si to správně nepřečetla. Myslela jsem si, že to bylo 6. ale evidentně se to posunulo na 11. ledna, tedy poté, až se snad všichni zase shledáme po příjemně prožitých vánočních svácích. To byla jedna poznámka a ta druhá, že eh, na příští šrasburské plenárce bych chtěla zase eh, svolat všechny stínové zpravodaje, abychom si pohovořili o tomto návrhu stanoviska, abychom zjistili, zda eh, se dále ještě na věcech dokážeme shodnout předtím, než eh, dojde k hlasování o poznávacích návrzích, aby ten proces běhl, proběhl ještě hladčeji. Určitě je důležité, abychom dospěli ke kompromisu, který by vyhověl všem, i když já mám eh, poměrně vyhraněné názory na některé věci. Děkuji. Děkuji za váš eh, velmi konkrétní příspěvek. A teď bych dala slovo stínové zpravodajci paní Korace Bild. Uh, Děkuji, Láro, a ráda bych eh, zdůraznila, Eh, vynikající spolupráci s paní Šaldemosovou a jsem ráda, že jsme se dobrali společného stanoviska. Eh, především se mi líbí vaše zpráce a je tam zpráva, je tam spousta věcí, kterou, se kterou souhlasím. Ta zásada eh, rozdělení. Z toho vycházím. Spotřebitel není pasivním dítětem, je to člověk, který má plnou odpovědnost a my, politici, bychom mu měli dát možnost, aby se rozhodl na základě nejlepších informací, které jsme schopni mu poskytnout. Takže my bychom jej neměli uh, ovlivňovat. To je základní uh, zásada. Jde o to, aby ta rozhodovací eh, schopnost byla na jeho straně. Klíčovým eh, principem pro mě je svobodný trh. Já bych byla proti jakýmkoliv opatření, která by, která by eh, zabraňovala efektivnímu fungování eh, vnitřního trhu, protože pokud tento trh funguje, tak z toho těží jak spotřebitelé, tak výrobci. Já jsem proti eh, těm eh, semaforům, proti barevnému označování, protože to je zjednodušování problematiky. My nemůžeme říkat spotřebiteli, já vím, nebo my víme, co je pro vás nejlepší. Musíme mu říct, takto se věci mají, rozhodněte se sám či sama. Eh, pokud jde o ten systém označování potravin pokud jde o obsah živin, tak to je to tež. My nemůžeme říkat, co je pro spotřebitele zdravé, co je nezdravé, co jej ohrožuje. Eh, pro děti eh, může být eh, přínosné jíst máslo, ale pokud má člověk vysoký cholesterol, cholesterol tak samozřejmě je pro něj máslo špatné, takže eh, spotřebitel to není eh, prostě eh, homogenní masa. Je tam spousta jaksi podskupin a jsou tam lidé, kteří váží 40, 80 kg a pro ně potom samozřejmě je odlišná potřeba příjmu cukru, soli a podobně já vám mohu říct, že eh, tuky v, v síru parmazán jsou velice velice zdravé a pokud bude na eh, obalu napsáno, že tam je 32%, tak se lidé leknou. Takže nemůžeme zkrátka dobře říct, že eh, tuk nebo cukr jsou nezdravé. Děti potřebují cukru více než ostatní. Takže já jsem proti těm symbolům, které by označovaly, že potraviny mají vysokou výživovou hodnotu. Pokud jde o doporučené denní dávky, tak eh, jak se to dá definovat, co je dobré pro vás, nemusí být dobré pro mě? Určitě by bylo dobré uvést tam, eh, kolik je těch eh, živin na 100 ml nebo 100 gramů, ale jaká je ta doporučená denní dávka? Určitě bude odlišná v případě Eh, člověka jako jsem já, nebo eh, nějaké velkého muže. Pokud jde o alkohol, tak eh, na to mám podobný názor, přestože pocházím ze severu. Já neříkám, že bychom to neměli regulovat, ale měli bychom k tomu přistoupit jiným způsobem. A je pravdou, že alkohol obsahuje, má vysoký obsah kalorií, ale už existuje směrnice o víně. A já si myslím, že bychom to měli eh, regulovat separátně a ne společně s potravinami. Pokud jde o velikost písma, tak to je vysoce důležité, souhlasím s vámi, že nejde pouze o velikost, ale také o barvu, kontrast, typ písma, ale ve finále jde o to, že eh, pokud půjdu v 7 hodin v pátek ráno do supermarketu a eh, zapomenu si doma brýle. Ano, teď jsem prozradila, že nosím brýle. Tak prostě nebudu schopna to přečíst. To znamená, že eh, ženy nad 40 let by neměly strávit 10 minut zkoumáním té nálepky, co tam je, za tam mohou koupit dítěti. Já si myslím, že není nutné, tak jak eh, slyšíme křičet kolegy z eh, výboru pro životní prostředí. Měli bychom mít tady mít lepší eh, rovnováhu mezi tím právem na informace a, a marketingem. Měli by tam mít nějaké informace na té přední stránce. Pokud jde o ostatní ingredienty, tak souhlasím s tím, co jste řekla. Měli bychom to zjednodušit, měli bychom Eh, ty informace podávat eh, srozumitelným způsobem. Eh, nejde o to uvádět tam obsah sódia, ale obsah sodíku. Pro nás je důležitá sůl, pro nás je důležitý obsah soli. možná by tam mohla být tabulka, kde bude obsah živin v, ve 100 eh, ml eh, či gramů, doporučená denní dávka, respektive alternativní. Eh, já mám dítě, které je alergické na ořechy a nechci, aby ostatní aby rodiče měli takovou zkušenost na, s návštěvou nemocnice jako, na, jako já, takže myslím si, že by tam měly být eh, informace o alergických eh, nebo alergenních látkách. Já chci, zda tam ořechy jsou nebo nejsou eh, obsaženy. Vím, že se tak výrobce kryje, když tam napíše, je tady možný obsah ořechů. Já chci, aby spotřebitel věděl, zda tam ten ořech je nebo není. A poslední věc. Já se eh, stavím za harmonizovaný přístup, takže chci, aby eh, členské státy měly mít možnost eh, přijímat národní Eh, národní legislativu tak, aby eh, nemátli své, své spotřebitele. Eh, čím více harmonizováno, tím lepší to bude pro spotřebitele i pro vnitřní trh. Takže tolik mé poznámky na úvod. Děkuji, Láro. Děkuji za tento příspěvek. A teď předám slovo Kreuzmanovi. Frau Vorsitzende. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem slyšel eh, přednášku, eh, kde se hovořilo o tom, že ty údaje o živinách jsou eh, naprosto zbytečné. A na té přednášce také řekl, zda ta směrnice je vůbec nutná. Já jsem mu Eh, řekl, že pokud ta směrnice bude přijata jako eh, nezbytná, tak potom členské státy budou mít možnost eh, ty právní úpravy provést tak, jak bude jak si odpovídat jejich potřebám. Pokud jde o vnitřní trh, tak samozřejmě by to eh, nemělo pro spotřebitele eh, přínos, pokud by tady eh, byly jaksi nějaká, nějaké právní úpravy, které budou platit pro všechny a potom právní úpravy, které se budou aplikovat v jednotlivých státech. My chceme spokojeného spotřebitele. Spotřebitel Eh, musí mít možnost, aby se u regálu velice eh, rychle a stručně dozvěděl užitečné informace. Nesmí jich být eh, mnoho. A pokud těch, ty informace budou nepřehledné, tak se asi těžko u regálu rozhodne rychle a dobře. Jsou dobré ty informace o obsahu živin ve, 100, ve 100 gramech nebo ve eh, 100 mililitrech. Musí tam být jak eh, jaksi uvedeno také měřítko, podle kterého by, si by, podle kterého by eh, spotřebitel mohl posoudit spotřebitel měl mít eh, možnost eh, eh, dozvědět se z výrobku, jaké jsou ty, jaký je obsah ve 100 ml či 100 gramech. Na etiketách se uvádí také obsah energie, jinými slovy, kolik kalorií člověk přijme. Je to eh, předmětem diskuse v současné době návrh eh, eh, směrnice obsahuje, obsahuje teď ustanovení o alkoholických eh, nápojích. Tady byl návrh, abych, abych se to eh, řešilo separátně. Pokud se podívají, podíváme na otázku eh, země původu, tak si musíme uvědomit, že s tím je spojena obrovská byrokracie, jak se to bude sledovat, jak se to bude zjišťovat. Musíme mít na paměti, že pokud budeme vytvářet takovéto předpisy, tak potom ti, kteří je budou muset dodržovat, eh, s tím budou mít spojeny náklady a byrokratickou eh, zátěž a eh, to může velice negativně ovlivnit malé a střední podniky a právě proto by nebylo od věci zamyslet se na tím, co nejvíce to zredukovat. E, čitelnost je důležitá. E, tady se e, navrhuje určitá velikost toho písma a já, pokud bych se k tomu měl vyjádřit, tak bych prostě řekl, aby to bylo dobře čitelné a pokud jde o e, velikost, tak samozřejmě e, tam musí být určitá flexibilita, protože žvíkačky jsou baleny jinak než čipsy. Takže ta pružnost je tady nutná. My už jsme se o tom bavili a bude ta diskuse pokračovat. Každopádně bychom e, vyjádřili tuto prozbu Eh, dejme tam tolik informací, které prostě spotřebitel bude schopen vnímat při tom rozhodování. Pokud by těch informací bylo, tak samozřejmě by to bylo kontraproduktivní a musíme mít také na paměti, že by tady eh, v souvislosti s přijetím dalších předpisů byla další zátěž pro malé a eh, střední podniky. Jinak se nám eh, nepodaří eh, tu eh, byrokracii snížit, pokud nebudeme vědět, jaké předpisy musí, musí malé a střední podniky dodržovat. Děkuji za vaše vystoupení. A teď dám slovo paní Rüle. Děkuji pěkně. Já teď hovořím za svoji kolegyni eh, Emilii Tugenovou, která se bohužel nemohla dneska účastnit. Takže chtěla by říct, že děkuji za eh, dobrou spolupráci eh, s paní Šaldemos. Mám také poznámky od kolegyně a tam je uvedeno, vy tady hovoří, hovoříte o Eh, spotřebiteli, který by měl mít možnost eh, dostat informace, které potřebuje, ale není tomu tak a eh, já už jsem babičkou a když jsem se starala o své vnuky, tak jsem jim kupovala čaj a bylo tam hodně, bylo tam hodně cukru. A je to důkaz toho, že eh, ty informace tam nebyly adekvátní, měly by být tedy snadno srozumitelné, ale ten semafor, o kterém hovoříme, eh, tak eh, to je jednoduché, takže na jedné straně tady chcete mít jaksi spotřebitele, který má mít sám právo se rozhodnout. Na, na, na druhou stranu říkáte, že ty informace musí být co možná nejjednodušší. Další poznámka týká se alkoholu. Já chápu, že eh, na etiketách eh, vína eh, nemůže být přeřel informací, nicméně musí tam být jaksi označeno, že v eh, alkoholu je spousta kalorií, známe ta pevní břicha. Eh, myslím si, že na alkoholických nápojích by mělo být označeno, kolik kalorií alkohol obsahuje a myslím si, že bychom teď neměli čekat na jinou legislativu. Eh, myslím si, že bychom to měli dát i, měli bychom to dát do této směrnice tak, aby to bylo v jednom dokumentu a nemusíme čekat na další iniciativu. Myslím si, že tady v té směrnici to můžeme jednoznačně a jednoduše pro spotřebitele eh, definovat. Eh, pokud jde o eh, ta balení, tak to se musím zeptat paní Toningenové, ale nemohu teď za ní hovořit. Děkuji. A není pan Kožešník. Ed, Edward. Paní předsedající, Eh, mně to nedá, abych to, abych to neřekl eh, v této, v této situaci, protože já jsem tady stejně jako moje předchozí eh, kolegyně v zastoupení, kolegyně Emy, která mi volala, že se nemůže zúčastnit a že mi dá pár poznámek a že je to v podstatě jednoduchá materie. Já jsem se před hm, hodinkou vrátil z Hondurasu, takže mě trošku omluvte, že jsem trošku mimo jak časem, tak místně. A říkal jsem si, že tahle materie vůbec není komplikovaná, že vlastně z té diskuze pochopím, o co jde a že k tomu budu moc dát své vlastní stanovisko. Dámy a pánové, milé kolegyně, já jsem vůbec nepochopil, co jde. Eh, když se to člověk poslouchá nezaujatě, eh, když se tady bavíme o velikosti písma, o barvičkách, eh, o značení, o tom, co bude alergické, co nebude alergické, tak nad tím přemýšlím, jakým způsobem se k tomu staví eh, naši voliči, když by nás takhle nezaujatě poslouchali, protože ti taky nemají tolik informací, kolik máme my v těchto materiálech. Já si myslím, že spotřebitel není hloupý. A v tomto případě, ať je to jak se, tak ten výrobce se vždycky přizpůsobí. A naše nebo úřednická ingerence eh, do toho přinese podstatně více administrativy, podstatně více byrokracie a v konečném důsledku to bude stát eh, daňové poplatníky více peněz, takže já bych eh, se těch ingerencí co nejvíce vyvaroval. Ale aby to nebyl jenom můj, můj politický statement, tak eh, já vítám to, že k tomu bude ještě na pracovní zkuska, kde má kolegyně z frakce EMA určitě předloží naše připomínky z naší skupiny. Děkuji. Grazie mille. Děkuji. Počkám, až doběhnete na své místo. A teď dávám slovo paní Weinsberg. Děkuji, Dank, Frau Vorsitzende, dass Sie auch kurz gewartet Děkuji pěkně, že jste na mě počkala, paní předsedající. Já musím říct, že e, vítám e, to označování potravin jakožto způsob informování spotřebitelů. Nicméně, ale to bych chtěla říct, jak chci na okraj, e, chci říct, že to samotné označování není dostačující. Musí být provázena, provázeno určitou informační kampani. Nicméně jsem pro ten návrh a jsem pro to, aby, se spotřebitel, aby byl spotřebitel informován. Otázka je, jak. My jsme tady slyšeli určité výjimky, které by byly navrhovány pro malé a střední podniky a já si myslím, že pokud jde eh, o velké koncerny, jako je třeba Kraft, tak od nich můžeme něco vyžadovat. Nicméně musíme Eh, dávat pozor na to, abychom se tady drželi eh, reality a abychom eh, u podniků, u malých pekáren a podobně nevyžadovali něco, co by pro ně nebylo přijatelné. Musí tam, nebo vůbec realistické, musí být i pro ně určité výjimky. Pokud je o označování alergen, alergenních látků, tak tady byl velice dobrý, dobrý návrh Musíme však opět mít na paměti ty malé podniky. Ještě jeden bod, eh, kde bychom se mohli shodnout a kde, a velice by mě to potěšilo, pokud bychom eh, se eh, bavili o označování Eh, potravin eh, tak, abychom definovali eh, povinnost výrobce, aby označil v případě, že se budou používat nějaké náhražky na místo pravých potravin, například tu peci místo stíru by byla nějaká náhražka. já bych si velice přála, aby i mlékarenský průmysl spolupracoval, protože pokud eh, teď bud, eh, formulujeme pozměňovací návrhy, eh, tak si myslím, že bychom se mohli dohodnout na označování imitací napříč politickou frakcí, napříč politické frakce. Obecně musím říct, že jakmile se v potravině objevují, objeví bytě částečně imitace, tak by to mělo být označeno. Já si myslím, že eh, další, eh, že tak to mohu říct, že jsem pro to označování minimálních denních dávek. Jsou tam většinou průběrné, průměrné hodnoty. Eh, tyto průměrné hodnoty by měly však měly být definovány, pokud jde o eh, percentuální dávku denní potřeby nebo percentuální, eh, percentuální podíl denní potřeby. Musí se to vztahovat k určitému průměru. Je jasné, že se to nemůže týkat všech mužů, žen, dětí. Já bych eh, byla proto, aby tam byly pouze absolutní údaje, čili kilokalorie, eh, obsah tuků a podobně. Myslím si, že eh, velké podniky by měly tyto údaje na označování uvádět. A všem musíme dát pozor na to, aby eh, se podniky eh, neuchýlily k tomu, že eh, budou tyto dávky jaksi, vypočítávat z nějakého z nějaké hodnoty, kterou se sami stanoví. Já jsem toho názoru, že tady existuje určitá alternativa k tomu označování pomocí semaforu, protože tento semaforek je pro mě příliš jednoduchý, příliš prostý, eh, může vést ke zmatení. Existují studie, které uvádějí, že pokud tam bude eh, něco označeno červeně, tak spotřebitel to bude považovat za nebezpečné nebo škodlivé. A pro a pokud tam tedy bude označen tuk jako červený, tak eh, se to nekoupí, ale pro vyváženou eh, stravu je tuk také potřeba. Pokud by to mělo být tak, že by se takto, že eh, by v mléku, v koneckém mléku byl tuk a byl by označen, tak je možné, že by to spotřebitele také odradilo. Také jsem eh, se vyjádřil ještě k tomu eh, označení průměrné denní dávky. Eh, mám takový návrh, který předložím. Existuje totiž možnost říct lidem jednoduše, že pokud budete, pokud se dáte tuto Eh, pizzu, tak budete mít tolik a tolik eh, tuku ohledně eh, denní dávky a tolik z mé strany a jsem velice ráda, že jsme se mohli dohodnout na tom označování imitátů se svými kolegy. Děkuji. Děkuji vám za tento příspěvek a nyní předávám slovo panu Motimu. Děkuji, paní předsedkyně. Mě už v podstatě předběhli mi předřečníci, alespoň částečně. V každém případě chci říci, že plně souhlasím s tím, co zde řekla stínová zpravodajka. A rád bych se do debaty zapojil s tím, že se vyjádřím k tomu semaforu trochu z jiného hlediska, protože jsem slyšel, že zpravodajka zdůrazňovala potřebu mít zde i nějaký grafický znak, který by pomohl spotřebiteli se rozhodnout. Ten semafor sám o sobě ne, je nějaký grafický znak, protože si dokážeme představit, že by tam byl i nakreslený semafor, nebo ty barvy, pomocí kterých chceme poskytnout informaci spotřebitelům. Já nesouhlasím s používáním semaforu právě z tohoto důvodu, protože, jak říkali někteří kolegové, červená to je barva, na které se zastavíme. A zelená, to je samozřejmě volná cesta a oranžová nás upozorňuje, že musíme být opatrní, že bude hrozit brzy nebezpečí. Takže tímto my vlastně už ukazujeme spotřebiteli, že by si neměl vybrat tento produkt. A bylo by to opravdu divné, kdybychom nějaký takový znak měli už na přední straně tohoto produktu. To kompromisní řešení mě dokonce děsí v tom, že se zaměřujeme na semafor a potom bychom třeba řekli, semafor ne jako takový jako grafický znak, ale dejme tam aspoň barvu. To by byla stejná chyba, protože když použijeme červenou, bez ohledu na to, zda tam bude semafor nebo ne, tak už je to indikace toho, že zde hrozí nebezpečí. Červená označuje nebezpečí, takže právě proto bych chtěl, abychom nějakým grafickým znakem nebo barvou nedávali nějakou informaci spotřebiteli, protože my nemáme právo vybírat ze spotřebitele. Já si myslím, že tomu se musíme vyhnout. A to jak semaforu, tak i používání barevných kódů na obalu produktu. abych to lépe vysvětlil. Předložím návrh. Je to taková provokace. Kdybychom chtěli použít barvy, proč nepoužít třeba modrou, abychom řekli že to je potravina, která je příliš kalorická, šedá, to je něco mezi tím a hnědá, třeba nízkokalorická potravina. Okamžitě bychom si uvědomili, že takováto barevná klasifikace by neměla žádný smysl, neposkytla by spotřebiteli žádnou informaci. Takže z toho jasně vyplývá, že když eh, přistoupíme na červenou, oranžovou a zelenou, tak jasně říkáme spotřebiteli, tohle si nevybírej a to by narušilo trh, takže to rozhodně nechceme ani v zájmu spotřebitelů. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. A teď má slovo pan Kelly. Eh, last time I checked eh, předtím, když jsem si to ověřoval, tak jsem ještě byl pán, nikoli paní, jak jsem byl osloven. A to se stane. Když se na vás dívám, tak jsem si tímto jistá. Je to samozřejmě citlivá věc a vím také, že už se o tom hovořilo předtím a také se o tom hovořilo v irském parlamentu. A mám pocit, že už jsem tady vlastně byl a že už jsme o tom hovořili, protože tam se také odehrávala podobná diskuse a podobná stanoviska byla vyjádřena i tam u nás. E, pokud tedy e, já mám pocit, že v, v, je to věc, kterou se zabývají různé výbory a určitě bychom se nechtěli dostat do situace, kdybychom nedosahovali našich cílů. Je otázka, jak vyvážet Eh, vyvážit kvalitní informace a zároveň, aby je dokázal spotřebitel pochopit rychle, dobře a zároveň, aby přitom nebyl ohrožen nadmíru vnitřní trh. A dosáhnout správné rovnováhy je velice obtížné, plus všechny ty technické věci, které se potom kolem toho řeší, to bychom se mohli tady umluvit k smrti, protože už pak by se to stalo strašidelně technické. Z mého osobního hlediska si myslím, že alkohol by se se tam měl zahrnout, protože si myslím, že bychom propásli příležitost, kdybychom to neudělali, protože nevím, jestli se e, v nějaké dohledné době vrátíme k tomu, abychom to projednávali zvlášť. Proto si myslím, že by to tam mělo být zahrnuto. Pak, eh, co se týká barevného značení, myslím si, že tady musíme dosáhnout nějakého kompromisu. Měla by tady být nějaká indikace, nějaké naznačení a mělo by to být asi v barvách v rámci jednoduchosti, protože jinak to bez barev nevyřešíme. A o co nám vlastně jde, toho by se potom nedosáhlo. Ale beru to, co tady bylo řečeno, že zároveň to musí být tak, aby to nějak, některak eh, neubíralo na možnosti volby lidí. Nechceme je nepřiměřeně ovlivňovat eh, eh, ve směru, který není přímo konkrétně spojený se zdravím. Čili barevný, barevné kódování, prostě něco, co je nějak hmatatelné, něco, co je možné různě potom pozměňovat. Čili neměla by to být jenom ta červená, oranžová oranžová, zelená, ale měly by být také možné nějak to obměňovat, nějak v, co se týče velikosti písma, pak zase si myslím, že to záleží na produktu, na způsobu balení, velikost na balení, velikosti balení. Přičemž Každý, kdo to vyrábí, musí vidět, co se tam musí dát. Také mě trochu znepokojuje otázka nákladů. To v celou matrici je třeba dobře definovat. Tím se dostávám k otázce malých a středních podniků. A konkrétně bych nechtěl, aby byly vynechány určité druhy malých a středních podniků. Já eh, jezdím doma o víkendu vždycky na eh, zemědělské trhy, farmářské trhy, tam jsou k mání nejlepší potraviny. A myslím si, že někteří drobní výrobci na těchto trzích samozřejmě musí být potom vyjmuti eh, z těch všech podrobností, alespoň do jisté míry, ale zároveň tady musí platit určitá zásada. Sice třeba nemusí přesně diagnostikovat, kolik je tam přesně jablek, cukru nebo eh, mouky, která je v jablčičném koláči, tak přece jenom by tam tyto ingredience měly být, včetně, dejme tomu, smetany ale dál by se už zase jít nemělo. Protože mě trošku také znepokojuje ta otázka nákladů. Značení země původu. Já jsem pevně přesvědčen, že tím je třeba se zabývat. Je to složitá věc a asi se k tomu někdy dostaneme. To asi by nemělo být na této etiketě, ale je to rozhodně důležité. A ještě nakonec pár bodů. Eh, ohledně používání jazyka. Určitě bychom měli hovořit, používat nevědecký, zjednodušený jazyk. Eh, to si myslím eh, je obecné přesvědčení a vítám to. Také naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno ohledně eh, oříšcích. Máte pravdu, buď tam jsou, anebo tam nejsou. Čili o tom už tady se hovořilo. A pak ještě jedna úplně poslední věc, totiž doporučení. Jestliže bychom se podívali na druhou stranu, eh, na, co se týče našich cílů, Musíme také myslet tedy na vzdělávání, na osvětu, protože bez toho zase propaseme další příležitost a možná promarníme mnoho času, protože proces osvěty, ten musí začít hned s ohledem na cíle a musí být zaměřen na správné používání eh, toho značení, abychom pak maximálně vytěžili z té provedené změny, aby skutečně to mělo co největší eh, význam eh, pro z hlediska benefitu, z hlediska pro spěchu. A jinak zase propaseme příležitost, když to neuděláme. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Jovanovi. Děkuji, paní předsedkyně. Takže ve skutečnosti všichni souhlasíme s tím, že bychom si měli stanovit globální cíl a tím je poskytnout lepší informace spotřebitelům. Takže to je bod, na kterém se shodneme. Problém je najít techniku, která by nám umožnila dosáhnout tohoto lepšímu informování, aby se mohl spotřebitel rozhodovat informovaně. Víte, v které zemi dnes je nejpřísnější legislativa v oblasti označování? Je to země, kde je frekvence obezity nejčastější. Ve Spojených státech. Ve Spojených státech, když něco jíte, tak musíte mít opravdu velkou vůli to jíst, protože to označování, ten obal by vás měl odradit od konzumace té které potraviny. A přes 150% americké populace je obézní. Samozřejmě neuvádím to proto, abych vás odradil od označování výrobku, ale možná bychom si měli být vědomi toho, že zde nemáme svatý grál, že toto není svatý grál, že tímto nevyřešíme nutriční otázky, nevyřešíme to pouze označením produktu. Nedospějeme k tomu, čeho chceme dosáhnout, to znamená lepšího zdraví obyvatelstva. Kromě toho příliš mnoho informací na etiketě ty informace vlastně zabíjí, protože je velmi obtížné, aby spotřebitel všechny tyto informace analyzoval, všechny pročetl. A zároveň Nebuďme naivní. Jsme také vystaveni velkému tlaku celé řady lidí a každý z nich chce, aby tam byla uvedena ta ingredience, která jim působí problémy. To znamená, diabetici chtějí, aby se hovořilo o cukru, ti, kdo mají problémy eh, s ledvinovou insuficiencí nebo se srdcem, chtějí zase něco jiného, obézní chtějí, aby se hovořilo o rychlých cukrech a tak dále. Takže každý chce doplnit na etiketu to, co jemu a právě jemu připadá důležité. Takže všechny tyto věci by nás měly vést k tomu, že bychom neměli očekávat více, než uh, může vůbec takovéto označování přinést, že bychom neměli mít přehnaně velká očekávání. A nakonec je zde i klíčová otázka, která spočívá v tom eh, barevném označování, v tom semaforu. Červená, žlutá nebo oranžová, zelená. Kdybychom uplatňovali tuto techniku červená, žlutá, zelená na produkt, možná Coca-Cola by měla být červená. Všechno to, co se prodává v McDonaldu a podobných restauracích rychlého občerstvení a další věci. Třeba hranolky. Jsme v Belgii. Jakmile tam dáte červenou etiketu, tak bychom mohli jít ještě dále. Možná jednoho dne dojdeme k tomu, že ta potravina bude zakázaná, protože je označena červeně. Červená rovná se zakázaná. Takže pozor. A když to všechno zhrneme, za prvé potřebujeme označování, ale pozor, ne příliš mnoho informací, omezme se na to nejzákladnější, za druhé žádné karikatury v podobě semaforu. Je na spotřebiteli, aby se pokusil pochopit a využít ty informace, které najde na etiketě. Další bod. Otázka potravin, které nejsou předem baleny. Ve Francii máme bagetu my jsme často jako karikatury malováni eh, s baskickým baretem a s bagetou v ruce. Takže já, když jdu k pekaři, tak eh, samozřejmě neočekávám, že si tam koupím předem balenou bagetu, která bude obsahovat všechny tyto informace. Také musíme najít informace nebo řešení pro produkty, které jsou baleny, ale přímo v krámě. Ty nemohou podléhat eh, stejným pravidlům. A na rozdíl od některých kolegů si myslím, že členské státy si musí pro tyto dva typy produktů, to znamená produkty, které nejsou předem baleny a produkty, které jsou baleny na místě prodeje, tak tam by si měly členské státy zachovat eh, svá pravidla, protože oni znají detaily distribuce, které jsou, které jsou možná heterogenní, možná je distribuce v jejich státě právě specifická něčím. A za třetí, já plně souhlasím s kolegou Kellym. Malí producenti by pravděpodobně měli být eh, částečně nebo úplně vyňati z těchto pravidel, protože zde nejsme proto, abychom narušovali ekonomickou tkáň, která je zdrojem rozvoje a bohatství vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo paní Gebhardt. Děkuji pěkně, paní předsedající. A Děkuji eh, Milá Kresl za práci, kterou se dovedla. Myslím si, že to bylo velice důležité a vůbec ne jednoduché. Je to pokračování v práce Bernadety a ta dnešní diskuse ukázala, jak obtížné a komplikované je téma, které dneska probíráme a dávám kolegovi eh, za eh, jaksi pravdu v tom, že máme stejný cíl Cílem je, aby občané měli k dispozici údaje, na něž se mohou spolehnout a aby jim rozuměli. Já mám takový dojem, že jsme tady v té diskusi smíchali kočky a psy, jabka a hrušky. Možná bychom měli trošku udělat se tady úklid a podívat se na to, o čem se vlastně bavíme. Eh, opravte mě, pokud jsem to špatně pochopila. Eh, neměli bychom se bavit o jablečném eh, džusu. Nehovoříme, ne, takto, neměli bychom se bavit o um, jablkách, které se prodávají na trhu, anebo o masu či o zelenině. Hovoříme o eh, balených produktech, které se dostávají na trh a kde eh, eh, lidé mnohdy nevědí, co vlastně kupují. Já jsem si udělala eh, takový pokus, podívala jsem se třeba na různé koláče v supermarketu a teď jsem si říkala, um, Koláče nejsou eh, jaksi zdraví škodlivé, ale přesto eh, je v nich eh, více či méně cukru a tuku, ale já samozřejmě nemám možnost to porovnat. Pokud těch koloučů je tam více, tak nevím, který je méně tučný, který je více. Já vím, že tam je cukr, mléko a, a tak dále. Dokáže si představit, co tam je, ale nemohu udělat srovnání mezi dvěma produkty a nemohu se rozhodnout, co bude pro mě eh, lepší. A o to tady právě jde. Na tuto otázku musíme dát odpověď. A otázka tedy zní, jak lze tyto dva produkty srovnat. Eh, paní Bíle tady zmínila ten dětský čaj a tehdy by bylo bývalo eh, dobré, já si myslím, že už se ten problém odstranil, bylo by tedy důležité Eh, že by tyto čaje byly označovány eh, údajem o obsahu cukru, protože potom děti přecházejí o zuby. A teď si řekněte, kolik z vás by eh, vybralo pro děti právě ten čaj s velkým obsahem cukru. Tady je to těžké, protože ta informace tady není. A tady je trochu rozdíl oproti tomu, co tady říkala Kristel. Já neříkám, že uh, potřebujeme uh, nějaký semafor pro ten výrobek, potřebujeme semafor pro ty uh, jeho složky. Budu mít nějakou ne, ne, eh, to se neprodlouží, pane Živáne. Eh, na těchto výrobcích již máme otázky, kolik je tam tuku, kolik je tam sodíku a tak dále, kolik cukru, kolik soli, kolik eh, tuku. Tyto údaje u těchto produktů musí být uváděny. A to se dá samozřejmě nějak barevně vyznačit, třeba cukr zelenou a tukem červen, u tuku červenou a potom zákazník bude vědět, aha, e, cukru je tam tolik, že je to značeno zeleně, takže v pohodě je toho tam tolik, že je označeno červeně, takže pozor. Lidé mají samozřejmě různé potřeby informací e, na základě toho, jakými nemocemi nebo neduhy trpí. A Eh, měli by mít informace i z toho pohledu, jak to, ta potravina bude mít vliv na jejich zdravotní stav. Neměli bychom hned říkat, eh, že ten semafor je špatný, protože je to příliš eh, jaksi obecná informace, anebo že ta červená, že ta červená potom bude znamenat, že to je zakázaná potravina. O to právě jde, pokud eh, se podívám na to, jak se eh, lidé o těchto věcech v členských státech baví, tak vím, že oni tuto pomoc v rozhodování požadují, protože ty výrobky jsou stále a stále složitější. Je stále obtížnější rozhodnout se, co koupit a co ne. Nejde o jedno jablko, nejde o jablečný džus, ale o e, ty jaksi komplexní potraviny, nebo ty potraviny, které se e, skládají z mnoha ingrediencí. V USA e, není problém v tom, že by tam nebyly ty e, informace o škodlivosti či neškodlivosti produktů, ale o tom, že je tam nedostatek přírodních produktů. Já si myslím, že eh, v USA jsou ty eh, problémy způsobeny úplně jinými eh, věcmi, než je tomu třeba ve Francii. Ve Francii třeba ty nebalené potraviny, v tom, v tom vám dávám zapravdu, nejsou e, povinně označovány. Takže já bych chtěla, abychom to tady nemíchali dohromady, abychom pracovali e, s tím, e, co opravdu řeší problém, abychom se zbavili otázkami, na které e, můžeme dát odpověď a tak bych se chtěla vyjádřit. Tolik z mé strany, děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Verňo. Merci, madame la présidente. Oui. Alors... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že žijeme v tržní a konzumní společnosti, že máme v podstatě i určité štěstí, protože si můžeme vybírat, ale abychom si mohli vybírat a abychom si mohli vybírat zodpovědně, tak samozřejmě musíme být dobře informováni. A já jsem přesvědčena, vedli jsme velmi technickou debatu, všichni se shodneme na cíli. A je pravda, máte pravdu, pane Žuvene, etiketa nedospěje nebo nevyřeší naše zdraví, že se zlepší z jednoho dne na druhý bude to trvat roky, budeme muset vychovávat lidi. Pokud jde o výživu, právě o to jde v Evropské unii. A myslím si, že bychom se měli pokusit dohodnout. Na některých produktech už to existuje. Vzhledem k tomu, že jsem zde byla i v minulém funkčním období, tak eh, jsem na to trochu fixovaná. Takže si vždycky, když nakupuji, beru sebou eh, brýle. A je celá řada produktů, ať se jedná o mléčné výrobky, hotové výrobky, už prostě existují etikety, existuje označování. Já nejsem příliš eh, pro tu červenou, neberte to, zelenou a tak dále. Myslím si, že to jsou věci, kterých bychom se možná nemuseli přidržet, ale jsou produkty, které už nyní jsou označeny různými barvami. Možná bychom se mohli na evropské úrovni dohodnout, aby třeba Maďar, který přijede do Francie, měl stejné barvy. Třeba uh, lipidy jsou označeny touto barvou, cukry touto barvou, uh, sůl touhle barvou a mohli bychom tam dát gramáž a procento. Když se například podíváme na to, že nějaký produkt má 75% tuku, a když se podíváme vedle a vidíme 30 tuku, té cukru, když máme určité vzdělání v této oblasti, tak eh, budeme vědět, že to může být nebezpečné, když budeme tento produkt konzumovat pravidelně. Takže myslím, že bychom se mohli dohodnout eh, na barvách pro určité kategorie, samozřejmě s tím, že zde budou takové povinné označování, to znamená cukry, tuky, soli a alergeny, protože alergeny to je často napsáno velmi drobným písmem a máme čím více lidí, někdy děti, někdy dospívající, kteří si nakupují opravdu cokoliv, protože jsou pod vlivem televizní reklamy, a mezi nimi je spousta dětí, spousta mladých, kteří jsou alergičtí a je důležité, aby takové věci jako lepek, albuminy, škroby bylo označeno na přední straně toho obalu, aby to bylo jasně vidět. Samozřejmě balíček, žvíkaček, to je něco mrňavého, kam to musíme napsat opravdu malým písmem, aby se to tam vůbec vešlo. A potom zase na velkém obalu ten fond může být větší. Měli bychom tam dát určité rozmezí. A dohodnout se na tom. Toto, tento výbor hlasoval způsobem, který nebyl příliš eh, špatný, musím říct. Měli bychom se vrátit eh, k návrhu Kristel. Já si myslím, že se ubírá správným směrem. Samozřejmě některé věci musíme ještě mezi sebou dořešit, ale měli bychom být jednotní v této otázce, protože je to věc, která nám může připadat okrajová, ale má svůj význam, to rozhodně. Děkuji. Pokud už eh, se nikdo další nehlásí o slovo, předám slovo komisi. Pokud se nehlásí nikdo další, přesně, takže paní Matudiakis. Signore, anche questa... I já jsem pán, paní předsedkyně. Eh, me eh, the floor. It Děkuji, děkuji za slovo. Sledoval jsem toto diskusy a poznamenal jsem si eh, řadu klíčových eh, bodů a poznámek. Jedna z nich byla tato. Tato směrnice by měla potažmo dát eh, spotřebiteli možnost na základě informací se rozhodovat. Aniž bychom mu však eh, něco diktovali, aniž bychom mu říkali, jak se má rozhodnout. Také tady zaznělo, že informací by nemělo být příliš mnoho, protože nadbytek informací ten obsah zastíní. prostředí spotřebitelů eh, pochází řada studií, které se eh, této otázce věnují. Jde o to, aby informac, s informací eh, byly vybrány ty, které jsou nejdůležitější a které se objeví na označení na takovém místě, kterého si spotřebitel hned všimne. Jde o to, abychom spotřebitelům nepřipravili takovou situaci, kdy prostě eh, nebudou na informace brát zřetel, poněvadž jim nebudou rozumět a nebudou je zajímat. Také tady zaznělo, že lidé se při pohledu na označení eh, mnohdy potýkají s tím čtením, takže by měla mělo být jim umožněno, aby byli schopni to označení eh, přečíst, eh, pokud budou mít brýle. Jeden průzkum ukázal, že lidé nečtou ta označení, eh, protože nebyli schopni zkrátka dobře ta písmena přečíst. My jsme navrhli 3 mm, ale možná jsme to neospravedlnili eh, ve svém návrhu, takže je to naše vina. Nicméně to byla velikost, eh, kam patří i ten prostor nad a pod písmenem. A nyní po diskusích především v radě eh, došlo k vyjasnění, k určitému vyjasnění a já si myslím, že došlo k široké dohodě o tom, že by bylo nutné konkretizovat eh, rozměr písmena a že by to mělo být v případě písmena x 1,2 mm, takže celkově by to bylo 2,5 mm jak si v té řádce, což bylo tom původním návrhu. Já si myslím, že zatím můžeme jít, protože už se to poměrně eh, široce probíralo i v radě. A v neposlední řadě tato věc. Eh, slyšíme tady, že eh, někdo preferuje barvné značení, druhý preferuje označování doporučených dávek, jiný zase preferuje symboly. My si myslíme, že označování doporučené denní dávky je dobrý způsob, jak zajistit, aby eh, lidé přijímali eh, ty potřebné živiny. My neříkáme, že ty informace jsou dnes plně využívány, ale my teď eh, před předkládáme nebo pracujeme na právní úpravě, kterou která bude platná, nebo eh, které potom eh, budou využívat eh, příslušníci příští generace, pokud jde o barevné označování. My jsme se domnívali, že v současné době nepos- nemáme dost informací k tomu, abychom zavedli jeden systém. Proto si myslíme, že ta myšlenka umožnit, aby se na základě konzultací e, vypracovávaly určité plány, které by realizovaly členské státy, že by tady, byla, že by tady byl určitý jaksi dozor, pouze sledování, ne vnucování. To vše by ve finále umožnilo e, vypracovat e, a vyzkoušet určité projekty, respektive eh, vypracovat eh, určité schéma, eh, které by bylo na základě harmonizace potom platné v, ve všech státech. My si myslíme, že ty No tak to pokud by každý stát měl uh, svůj Eh, systém označování, eh, tak eh, by to bylo příliš komplikované a já si myslím, že velké společnosti jsou schopny na základě pochopení potřeb spotřebitele vypracovat jeden systém systém označování. Nicméně by tady bylo takto, byl by to, byl by to harmonizovaný systém, protože pokud by ty systémy byly jednotlivé, tak by to fragmentovalo ehm, vnitřní trh. Takže asi tolik z mé strany. Já si myslím, že jsem ehm, vysvětlil pozadí tohoto návrhu a mohu vám říct, že jsme do toho investovali hodně práce Provedli jsme také eh, posouzení dopadu a domníváme se, že náš návrh je vyrovnán, vyrovnaný a že se zaslouží pozornost především tam v těch bodech, které jsem zmínil. Děkuji vám za váš příspěvek. Bylo to velmi přesné, konkrétní a užitečné i pro práci na níž budou dále pokračovat zpravodaj a stínoví zpravodajové. Já bych na závěr dala slovo paní Šaldemo ze zpravodajce, která uvede závěrečné poznámky. Tak for Oj, øh, tak fordi... Děkuji. Děkuji za všechny ty výborné poznámky. Eh, jsem velice ráda, že jsme měli více času na diskusi, protože bylo hodně těch, kteří si přáli se jí zúčastnit. Eh, chtěla bych eh, jenom udělat několik poznámek a další diskuse si nechávám, necháme na příště. Když hovoříme o značení barvami nebo semaforu a tak dále, jak už tomu řekneme, jakkoliv, ať už se rozhodneme, že to budeme dělat vždycky na každou ingredienci nebo jako označení určitého procenta obsahu. To není tak důležité, jak to budeme dělat. Důležité je, aby spotřebitel měl možnost se vyznat v tom, co pro